Eh, zde my eh, a vy a já v podstatě máme perfektně stejné názory, stejný pohled na toto. Děkuji, pane komisaři. Takže tato rozprava týkající se o financování malých a středních podniků je uzavřená a hlasovat budeme ve středu ve 12 hodin. A další bodem jsou ústní otázky, otázky k ústnímu zodpovězení, jako první provádění strategie EU pro Podunají. Myslím, že tu máme eh, pět eh, autorů a slovo dostane jako první paní Tykau. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Komise vydala 8. prosince strategii Evropské unie pro oblast Podunají a s tím související akční plán, který by měl být přijat radou ještě za maďarského předsednictví. A z 20. ledna 2010 eh, máme tak k, této, k tomuto tématu snesení parlamentu. Parlament zůstane aktivním partnerem při aktualizaci a rozvoji této strategie. Tato strategie vyplynula z rozsáhlého konzultačního procesu s místními a regionálními orgány, ale i s orgány národními a také se zástupci občanské společnosti, akademických kruhů a tak dále. A to je ještě důležitější eh, při zavádění této strategie, protože tato strategie musí vést k lepší splavnosti, k lepšímu propojení těch intermodálních přístavů a využívání eh, nových technologií k předcházení znečištění Dunaje a k tomu, aby se také odbouraly veškeré eh, bariéry, které brání lepší splavnosti. Dále rozvoj cestovního ruchu a předcházení různým přírodním pohromám, potírání, eh, znečišťování a to všechno by mělo vyústit k, ke zlepšení hospodářského růstu v celém regionu. A v této chvíli je důležité, abychom eh, dosáhli eh, celkové win-win situace pro celé povodí Dunaje a vítáme stanovení koordinátorů pro eh, prioritní opatření z února, z 3. února a stanovení a získání zdrojů ze všech zemí na, za účelem implementace z této strategie. Státy, kterých se to týká, ty tý, mohou využít eh, tyto fondy pro své strategie a ustanovení víceletého finančního rámce by měla obsahovat i tyto priority. Pokud jde o obsah mezi Černým mořem a Severním mořem, tak tato vás, tento, toto propojení by se mělo rozšířit. Děkuji. A nyní paní Manesku, dvě minuty, prosím. Domnule președinte, domnule comisar, Strategie... Pane předsedo, pane komisaři, Evropská eh, strategie, eh, prunajská strategie je integrovanou strategií, která eh, kumuluje různé evropské politiky a zaměřuje se na hlavní problémy tohoto makroregionu. ALDE se snaží o zlepšení splavnosti, tedy propojení kanály a snaží se o rozvoj terminálu a o adekvátní infrastrukturu, která umožní multimodální dopravu. Mm, zde chci zdůraznit eh, to, jak ty země kolem Dunaje jsou ekonomicky závislé na Dunaji a proto je třeba více investovat do eh, technologií, do komunikací a do Eh, malých středních podniků, aby mohli eh, dělat svůj vlastní výzkum a zajistit tak eh, to, že jejich, ekonom, jejich podnikání bude více ekologické. Pokud chceme skutečně vytvářet pracovní místa v těchto zemích, tak tato strategie musí být adekvátně implementována tím, že se do toho musí zapojit národní orgány a pro projekty PPP Členské státy by měly identifikovat hlavní oblasti možného rozvoje a zajistit, že budou používat integrované programy, které budou eh, i čerpat z evropských prostředků. Já se domnívám, že proto je třeba vědět, jaký je hlavní akční plán komise týkající se implementace této strategie a jaké jsou i vládní plány v tomto hledu. A naší další řečnicí je paní Schretter na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové a milé kolegyně, obsáhla podunacká strategie, která by obsahovala veškeré dotčené regiony a také veškeré obyvatelstvo členské státy je skvělá věc a skrývá to sobě enormní potenciál pro trvalé udržitelný rozvoj celého povodí Dunaje. Ekonomické a ekologické aspekty je možné tímto způsobem jak si vyvážit a to rozumně. Je možné společně řešit sociální problémy. Biodiverzita a kulturní, ta, kulturní rozmanitnost celkového povodí může být eh, velice dobře mm, prodávána eh, v oblasti turistické, ale důležité je, že takováto spolupráce zejména poslouží prevenci těch strašných eh, ničivých povodní a my si jistě dobře vzpomínáme na ty léta těch nejhorších povodní a proto je důležité, aby regiony jak ústí řeky, tak upramené řeky spolupracovaly a aby e, dokázali zachovat přirozenost řeky. To znamená, že i přes pokroch a inovace je totiž možné se poučit z chyb minulosti a neopakovat je a e, přizpůsobit e, říční plavbu řece a ne naopak. Máme zde velkou šanci protože máme technické znalosti a máme potenciál v regionu a to může znamenat skvělou, skvělou inovační strategii a strategii, jakým způsobem se může tato řeka jak si kapitalizovat. Pro mě je důležité, že Evropský parlament ve svém usnesení eh, jak si opravil návrh, skorigoval návrh komise na jedném místě. Jde o to, že již existuje i mezinárodní dohoda pro společnost spolupráci v oblasti této řeky, ta je důležitá, je to konsenzus, který se postaral o to, že v tomto společném postoji je možný společný rozvoj řeky, který zachová ekologické aspekty a navíc je možné tam udržet i říční plasbu a je důležité, aby to komise nepřekročila. A aby jsme toto upožnili, potřebujeme nezávislé experty a zejména transparentnost. Toto nám ukázali zkušenosti z Pobaltí, že důležitá je transparentnost a účast obyvatelstva tímto způsobem podpoří veškerou činnost oblasti řeky i samotné obyvatelstvo a bude prospěšná nejenom našim generacím, ale i budoucím generacím. A je to velice smysluplné, je důležité smysluplně nasazovat dostupné finanční prostředky a rozmyslet si, zda veškerá

makroregionální strategie by neměly mít vliv jak na budoucí architekturu kohezní politiky kromě nadnárodní spolupráce tak ani na finanční alokace na jednotlivé cíle. děkuji za pozornost. Já také děkuji. Thank you very. Děkuji a prosím. Děkuji, pane předsedo vážený pane komisaři, vážení kolegové. O čem vlastně hovoříme, když hovoříme o Podunají, o podunajském regionu? Podunají, tento region se týká 14 zemí, 115 milionů evropských občanů a propojuje je Možná by bylo důležité zmínit, že strategie Evropské unie pro Podunadí je strategií budoucnosti. A není to pouze strategie jaksi střední Evropy, ale je to strategie celé Evropské unie. Tato strategie se nezaměřuje do minulosti, ale na budoucnost. Snaží se nalézt recept pro spolupráci tak, abychom mohli plnit úkoly, eh, které před které nás bude stavět budoucnost. Když se vypracovávala strategie pro Podunají, tak se použila stará metoda. Tímto způsobem bylo možné přiblížit občanům evropskou iniciativu. Během dlouhé doby jsme měli eh, jsme prováděli konzultace a jejich výsledek Výsledkem byla strategie pro Podunají, kterou minulý rok zveřejnila komise. Je důležité zdůraznit, že tato strategie je velice důležitá pro lidi, pro občany. A lidé v oblasti Podunají jsou velice těžce postiženi hospodářskou krizí. A proto je důležité, aby tato strategie byla strategie, která ukáže cestu ven z krize. Toto by mělo stát ve středu strategie zde v Evropském parlamentu můžeme pouze přivítat způsob, jakým se snaží maďarské předsednictví přiblížit strategii občanům. Maďarské předsednictví chce strategii, která přinese bohatství pro země v Podunají. Proto je v rámci strategie velice důležitá spolupráce, kterou je třeba ještě posílit. A je ta, rovněž třeba zapojit veškeré země, kterých se to týká a e, použít prostředků, který bylo použito i v kohezní politice. A nyní má slovo pan komisař Hán. Co říká komise e, k, ke strategii pro Podunají? Děkuji, pane předsedo. Komise je zcela ohromena touto strategii jsme nadšeni. My jsme s velkou radostí převzali tento úkol. Převzali úkol hovořit s členskými státy a regiony, kterých se to týká a společně s nimi vypracovat strategii. My jsme předložili návrh a cílem je jednoznačně spolupráce mezi regiony a členskými státy, která má být silně posílena. Jde o to, aby se zlepšila situace v Podunají a máme zde široký konsenzus, který se týká priorit této strategie, zejména mobilita, zlepšení ekologických podmínek a tím zlepšení životní úrovně. Já jsem velice rád, že i zde v parlamentu eh, se zastává integrovaný přístup pro tuto novou makroregionální strategii. Parlament ho vítá a podporuje. A ona to ukázala i strategie po, po Baltí. Je totiž důležité, aby zde bylo angažovanost všech e, zúčastnění ať e, již na lokální úrovni, či na regionální úrovni, či na evropské úrovni. Důležité je i zapojení ekonomiky a také občanské společnosti. Tito všichni aktéři se musí angažovat a zdá se, že v Podunjají toto zajištěno jde. Jde nám opravdu o udržitelný rozvoj. Například z těch eh, jedenácti prioritních oblastí máme tři, které se zabývají zlepšením kvality vody, ochranou životního prostředí a také otázkou řízení rizik, prevence povodní, a to nejenom těch, které se týkají um, Dunaje, ale také těch, kteří se týkají přítoků. A jde tedy o to, aby se to celé zvládlo ekologicky adekvátním způsobem. Strategie představuje skvělou šanci. Nezapomínejme, že Dunaj je v podstatě nejmezinárodnější řeka na světě. Deset zemí um, je zemí, kterými protéká Dunaj. Žádná jiná řeka nemá tolik zemí, kterými by protékala, či se kterými by sousedila. A je důležité, abychom tuto šanci využili. Máme zde osm členských zemí, šest nečlenských zemí EU a je důležité, abychom tedy využili šanci, kterou sobě skrývá mezi institucionální spolupráce. A k téma financování tématu financování. Zde platí, že stávající prostředky, které jsou již k dispozici, je třeba odpovídajícím způsobem využít. Zde máme velice různé možnosti v rámci již stávajícího programového plánování. Jde o to, abychom tyto možnosti inteligentně propojili, abychom propojili operativní programy s cílem určité projekty, které je třeba realizovat pouze přeshraničně, aby jsme opravdu je realizovali tímto způsobem. A já jsem řekl v celé řadě rozhovoru, že ať již to bylo multilaterálně či bilaterálně, že již je třeba nyní začít s připravování dalšího finančního výhledu, abychom se si zvážili, které projekty můžeme provádět, realizovat společně a jaké finanční prostředky by k tomu byly nutné. Jde o to, abychom využili i stávajících dodatečných prostředků, například takových prostředků, které poskytuje Evropská investiční banka. Jedná se o 30 miliard euro na tři roky. Jde o to je využít. I to bude možností, jakým způsobem bychom se mohli jasně věnovat konkrétním věcem, hovořit o nich a jak již bylo řečeno, my jakožto komise budeme tuto strategii sledovat a podporovat. Budeme mít skupinu na vysoké úrovni, které budou účastní veškeré členské státy a na této skupině se bude pravidelně informovat o tom, jak se to vyvíje dál, budou existovat následné konference, budou existovat rovněž plán, kde budou konkrétní akce a e, budeme se snažit opravdu ty věci podpořit a já bych na závěr bych mm, chtěla říci, že mnoho akcí, které již plánujeme, je důležité nejenom schvalovat, ale také realizovat, abychom opravdu si prosadili to a realizovali to, co je naším záměrem. Děkuji panu komisařovi a nyní se dostávají ke slovu řečníci z jednotlivých politických frakcí, jako první pan Marinescu za EPP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, naše frakce vítá dokument komise a podpoříme přijetí eh, tohoto dokumentu za maďarského předsednictví. Mm, proto, aby strategie mohla být implementována efektivně, tak musíme zajistit tři aspekty. Za prvé seznam priorit a společných projektů, koordinace, která bude probíhat z úrovně Evropské komise a adekvátní financování, tak abychom eh, ty cíle mohli splnit. Proč seznam priorit? Musíme tento seznam mít pro všechny dotčené státy. Musíme mít seznam projektů, které se budou provádět dohromady zároveň, eh, tak, aby eh, to podpořilo ekonomický růst v regionu a aby ten region se stal atraktivnějším. Eh, všichni mm, by měli E, sledovat tedy společné priority při těchto projektech a měly by se aplikovat tyto projekty zároveň. Co se týče koordinace, zkušenost Evropské unie v oblasti e, po Baltí, Baltského moře nám ukazuje, že musíme mít soudržnou koherentní strategii a že ale tím by neměly být omezeny nebo dotčeny odpovědnosti eh, místních, lokálních či eh, ústředních orgánů. Ne, musí všichni sdílet stejné priority. My nepotřebujeme novou legislativu, nové fondy, ne, ale potřebujeme strategii, která bude vycházet ze společného seznamu priorit a bude lépe, efektivněji ko- koordinována. A mm, mm, tento plán je třeba aplikovat eh, na ty stávající zdroje, které máme prostřednictvím strukturálních programů a také i je třeba mm, do toho zapojit eh, zodpovědně členské státy, aby zajistili, že ty prostředky nebudou přeorientovány do jiných oblastí. Pane komisaři, eh, při této strategii byste měli aplikovat téma kontraktu. Děkuji a nyní za socialisty demokraty pan Čába. Děkuji. Je velice dobře, že pan komisař Hám rovněž pochází z jedné země, která spadá do tohoto regionu. Stejně jako maďarské předsednictví, také Evropská komise má před sebou obrovský úkol. Existuje celá řada priorit, pane komisaři a milé kolegyně a milí kolegové. Jakým způsobem je možné nalézt rovnováhu mezi těmito jednotlivými prioritami a udržet je? Neříkám to, protože bych měl pochyby. Samozřejmě si přeji, aby tato strategie byla úspěšně realizována. A na této strategii je velice dobré to, že ona nutí zatčené eh, státy ke spolupráci a do posud zde tady byl nedostatek spolupráce těch jednotlivých států. Eh, pak je zde otázka, jakým způsobem se chce dosáhnout těch cílů, kvalita vody, ekoturismus, splavnost a tak dále, protože ty cíle jsou někdy tak trochu v rozporu. Jakým způsobem tedy je možné harmonizovat tyto cíle, sladit je? Uh, Úkol spočívá tedy v tom vytvořit takovouto rovnováhu právě mezi těmi prioritními oblasti a není paní Hausmanová za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Strategie pro Podunají má být v hezké době schválena příští duben radou ministrů. A to bude signálem vyslaný široké veřejnosti, že už nestojí v cestě její implementace žádné překážky, ale v praxi některé státy, které nejsou členskými státy Evropské unie, čelí celé řadě překážek při koordinaci priorit a mechanismů pro eh, implementaci a kontrolu. A to se týká zvláště velkých přeshraničních projektů. Komise by měla tudíž věnovat přednostní pozornost monitorování finanční disciplíny, plnění lhůt a výsledků, které jsou očekávány. Je potřeba jasně definovat, kdo za co zodpovídá a také mít dobrý systém eh, ohlašování a oznamování výsledků v průběhu implementace strategie. Transparentnost a přístup k informacím hr, plní velmi důležitou úlohu a stejně tak také monitorování interních procesů mezi koordinátory. Před touto strategií jsme vedli rozsáhlé diskuze o tom, jaké by měly být její priority. To výrazně přispělo k zájmu členských států. Ovšem důležité je, jak budou občané informováni o implementaci této strategie. To je otázka, na kterou je potřeba zodpovědět i na evropské úrovni. Já jsem přesvědčena, že osvětová kampaň musí pokračovat i nadále tak, abychom splnili tento projekt. Děkuji. A nyní paní... Děkuji. A nyní zázelené paní Lochpílerová. Děkuji, pane předsedo. Je důležité, aby vypracování strategie bylo otevřeným procesem, eh, kde by neměli rozhodovat eh, hlavní slovo jenom někteří důležití vlivní straktéři. Tedy důležité, že musíme naložit eh, rovnováhu mezi důležitými zájmy. Například splavnost vždy nepojí s cílem chránit kulturní a ekologickou hodnotu Dunaje. Je tedy důležité přizpůsobit lodě Dunaji a ne Dunaj lodím. Například ve sdělení komise se nesnaží nalézt to nejlepší a to nejekologičtější, a to bych chtěla kritizovat. Eh, na vzory doporučením zvolit Volila komise cestu, eh, kdy budou moci lodi kategorie FB 2015 eh, jak si přeplavit po eh, řece celý rok. Něco takového není nutné, protože my chceme současně chránit přírodu a využívat řeku ekonomicky. A chci říci, že strategie inkluze Romů je nutnou propojit se strategií pro Podunají. Musí to být v našem usnesení. Děkuji. A nyní pan poslanec Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Koncem minulého roku Evropská komise předložila akční plán strategie Evropské unie pro podunajskou oblast. V části 2.1 sdělení se hovoří o výzvách a příležitostech, kterými může společný koordinovaný postup eh, zemí přispět k rozvoji tohoto regionu. Jedno z nich je rovněž využití Dunaje na efektivní a ekologickou přepravu zboží. Dobře víme, že současní přepravní kapacita řeky je hluboko pod jejími možnostmi. V souvislosti s dovybudováním široko rozchodné železnice, která bude dopravovat zboží z Vladivostoku přes Ázii, přes Kaspickou oblast až do přístavu ve Vídni či Bratislavě, samozřejmě prudce vzroste význam Dunajské cesty. Podle mě je tedy nutné v zájmu oživení a zintenzivnění ekonomického růstu regionu je tedy nutné přeskoumat projekty vodních děl, které umožní nejenom snížit riziko povodní a její důsledky, ale zlepší také splavnost řeky a umožní vědomit levnou čistou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Je důležité uvolnit eh, stávající nevyčerpané finanční prostředky na takovéto díla, zejména prostředky z kohezního fondu, pokud se nám podaří na to nalézt vhodný mechanismus. Děkuji za pozornost. Dvě minuty. Voorzitter, eh, commissaris, eh, Het is... Děkuji vám. Je velmi pozitivní, že tu hovoříme o strategii pro Podunají. Ovšem je tu několik problémů jako e, eroze toho koryta, snižování kvality vody a jakožto e, nizozemský poslanec jsem si vědom toho, že podobný přístup aplikovaný na Rýn zlepšil kvalitu vody, přispěl k rozvoji cestovního ruchu a měl pozitivní dopady i na zemědělství, čili není nic lepšího než integrovaná politika. A když se podíváme na samotný základ e, územní integrace, tak smlouva hovoří o této spolupráci mezi členskými státy je to něco, co by mělo zahrnout místní obyvatele a také podnikatele. Čili podporujeme to, ale musí to být za určitých podmínek, že nebudou žádné nové struktury, žádné nové legislativy a, ža- a žádné specifické fondy, ale využijí se stávající fondy. A ty makroregiony v pilotní fázi nesmí být více komplexní sami členské státy musí zůstat tím základním kamenem pro lepší využívání stávajících nástrojů a pak může být spolupráce velmi efektivní prostřednictvím akčního plánu a samozřejmě za podpory komise. Podívejte se například na Pobaltí. A teď tedy něco podobného u Dunaje. A já jsem eh, slyšel, že v Nizozemsku 10% dopravy eh, na Rýnu, že by tedy mohlo být dosaženo 10% zvýšení té dopravy v případě, že by bylo zajištěno skutečné eh, propojení mezi Severním mořem a Černým mořem. Děkuji, pan Kirilov. Jedna minuta. Podunajská strategie musí být kontinuálním procesem a především tam musí být větší koordinace mezi partnery. Musí se i zlepšit implementace společných cílů a e, musí to mít jasný dopad, jasný efekt pro naše občany v tomto důležitém makroregionu, který je tak hodně postižen i krizí je zásadní, aby podunajská strategie vycházela z přístupu od sporu nahoru a to je třeba i aplikovat na všechny eh, programy soudržnosti. Je třeba tady do, do toho zapojit eh, samozprávy na všech úrovních, které musí stanovovat vlastní priority a musí přispět ke strategii, protože musí se skutečně s tím procesem tímto stotožnit. A mm, mm, i, předpokladem je, aby alokovali eh, finanční prostředky z vlastních fondů na tyto projekty, ale také se musí i zlepšit koordinace stávajících přeshraničních programů, aby porunajská strategie se stala hezkým příkladem mezi regionální spolupráce. Děkuji, pane Kirilové. Kyně Sehnalova, jejíž volební obvod je na jednom z přítoků Dunaje. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to Morava. Vážený eh, pane komisaři, kolegyně. Yes

Dnes jste vyjmenoval 11 priorit a jedna z vašich prvních věd byla komise je nadšena. Strategie pro Podunaj je rozhodně strategie přístup z dola nahoru. A to jak eh, se týče členských států, ať již eh, států v Pobaltí vše je důležité. Když se podíváme na dnešní rozpravu, tak je velice jasné, kde jsou ty největší obavy. Myslím si, že ta spolupráce v kulturní oblasti, ta nepřinese s sebou žádné velké obtíže, to jistě bude fungovat. Ehm, Podunají již dlouho spolupracuje kulturně. Největší problém je vlastně v udržitelnosti. Tam je to nebezpečí ohrožení Dunaje. Dnes jsme slyšeli, že potřebujeme Dunaj jakožto transportní cestu a i my eh, ve výboru pro životní prostředí vidíme, že je to alternativou, jak tedy redukovat emise CO2. Tedy pokud ne redukovat, tak rozhodně nenavyšovat. Ale vidíme se velké nebezpečí pro veškeré podunají protože Podunají je velký ekosystém a pokud na to budeme takto hledět, tak v sobě strategie skrytá velkou šanci. Takže je důležité opravdu hledět do budoucna, být prozíravý. Je zde požadavek eh, po penězích, ale samozřejmě je to na komise a na parlamentu, aby společně rozhodli, eh, zda všechny ty finanční prostředky, které budou uvolněny, opravdu přispějí k tomu, aby se zlepšil ekosystém oblasti, eh, mokřin, přítoků a tak dále. Já si totiž myslím, že toto je základní podmínkou, pokud chceme Evropu nadále rozvíjet. Tato strategie pro Podunají je opravdu šancí investovat do zelených energií. Je to šance investovat do udržitelnosti a to způsobem z dola nahoru. Je to šance, jak zapojit zainteresované strany obyvatelstvo. Toto bychom měli využít, protože zde můžeme jít jakožto Evropa příkladem. Děkuji, děkuji paní Kadenbachové a nyní má slovo na jednu minutu pan Kalfin. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, od samého počátku strategie pro Podunají dává konkrétní výsledky, které jsou viditelné pro země, které se nacházejí v povodí Dunaje. Ale velice důležité jsou výchozí priority. To znamená například rozvoj cestovního ruchu a dopravy. A to všechno musí být co nejviditelnější. Potřebujeme aktivně zapojit eh, struktury a organizace občanské společnosti a to od samého začátku. Strategie bude úspěšná jedině tehdy, pokud občané si budou vědomi těch konkrétních forem spolupráce které se jim otvírají. Proto chci vyzvat jak komisi, tak i kolegy z parlamentu, aby napomohli při otevírání informačních kanceláří a aby pomohli univerzitám a nevládním organizacím implementovat konkrétní projekty. Děkuji. Máme ještě 15 řečníků na seznamu, ale máme čas pouze na pět, takže budeme muset mezi nimi vybrat. A v první řadě má slovo pan Mikulášik, který zatím neměl slovo pane předsedající, pane komisaři. Podunajská strategie by mohla být pouze prázdným textem, pokud nebude implementována a nebude zde finanční krytí, o tom zde dnes večer hovoříme. A na druhé straně je, dobře, že multilaterální Modální doprava je jeden z hlavních směrů, například říční přístav na Dunaji, ať již ve Vídni či v Bratislavě. Oba budou po modernizaci velice důležité a přispějí k multimodální dopravě, aby se nepřepravovalo všechno pouze na kamionech, protože to zhoršuje životní prostředí. Nedávná konference v Bratislavě o dunajské strategii za účasti vicepremiéry na eh, slovenské vlády a ministra dopravy v jedné osobě Vitky, hlavní směry a účast veškerých podunajských zemí, které se podílejí na této strategii. Otázky životního prostředí, čistoty, spodních vod a rovněž prevence přírodních a ekologických katastrof. To jsou všetko, vše směry, které je nutné rozumným způsobem rovněž zahrnout. Věřím, že tato strategie nebude mít vliv na alokaci strukturálních fondů v budoucnu pro jiné regiony. Děkuji. Děkuji, nyní pan Kutas. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu aderările din 2004 și 2000... Děkuji, pane předsedo. V letech 2004-2007 došlo k velkému rozšíření evropské unie a tudíž nadešla chvíle, abychom hovořili o této strategii a proto Evropská komise i připravila strategii, podunajskou strategii a já chci poděkovat panu komisaři, že se zaměřuje tam na 11 eh, akcí, tedy 11 aktivit, které povedou k udržitelnému růstu a mm, tvorbě pracovních míst. Jeden z úspěchů této strategie právě by mělo být zrušit rozdíly mezi regiony prostřednictvím institucionální spolupráce a prostřednictvím lepšího přístupu k regionálním rozvojovým fondům. Úspěch strategie bude záviset na eh, energetice protože eh, energie je drahá a eh, na trhu s energiemi není velká hospodářská soutěž. Proto chci podpořit vytvoření autentických trhů v této oblasti. Peter. A nyní prosím pan Obermajer. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Strategie pro Podunají má mezi ostatními zlepšit dlouhodobé spolupráci v oblasti dopravy a infrastruktury, tak aby se více zohlednilo životní prostředí. Je třeba podpořit biorozmanitost a ekologické technologie. To je velice dobře. Dobré, ale mě tam chybí téma ekologické bezpečnosti v souvislosti s atomovou energií, protože některé z nejspornějších atomových elektráren se právě nachází v tomto regionu. A atomové elektrárny mají velké, velké nedostatky. I navzdory takovéto, takovéhoto případného dopadu, nějakých problémů s těmi jadernými elektrárnami, nedochází k tomu, že by se tato věc odpovědajícím způsobem zohlednila. To vede bohužel k ekologickým a environmentálním napětí mezi sousedními zeměmi a Právě strategie pro podunatí by byla dobrou bází, jak tyto eh, nedostatky odstranit. Děkuji a dávám slovo panu Mesárošovi. Eh, amikor gyerekkoromba megfürödtem a Dunában, Děkuji, pane předsedo. Když jsem se jako dítě koupal v Dunaji, tak jsem vždy zapáchal a všude na celém svém těle jsem měl skvrny od oleje či ropy a doufám, že ta situace se změní, ona se již jistým způsobem změnila a pokud se nám podaří implementovat strategii pro Podunají, tak se kvalita vody ještě zlepší a bude tak dobrá, že se tím podaří vylepšit i další nedostatky. Já si myslím, že politování hodné, že zde není ochota nebo není možné dát k dispozici dodatečné další finanční prostředky. Mezi jednotlivými eh, státy v Podunají jsou velké rozdíly a je důležité si uvědomit, že Podunají propojuje staré a nové členské země a to by mělo být podnětem k tomu, abychom tak jak si podpořili takový ten proces, v rámci kterého staré nové země se snaží dohnat eh, nové země co se týče strategie pro Pobaltí, ta nám může být zdrojem dobrých eh, ideí. A nyní má slovo paní Dancila, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská strategie pro Podunají, která vznikla na základě strategie pro Baltské moře, má koordinovat politiky a strategie v několika klíčových oblastech – bude se muset postavit výzvám, před nimiž tyto členské státy stojí, sociálními rozdíly a také s intenzivňováním dopravy, s klimatickými změnami, s kulturní rozmanitostí, biodiverzitou a tak dále. Proto se domnívám, že Evropská strategie pro Podunají bude platformou pro dialog mezi členskými státy Evropské unie a nečlenskými zeměmi, a že bude mít dlouhodobý přínos pro míst, na místní a regionální úrovni. Potřebujeme takovou strategii, která svou implementací zlepší kvalitu života všech občanů v Podunají. A nyní nadešel čas pro to, aby pan komisař Hán zodpověděl na naše poznámky a na naše dotazy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bohužel to nebude možné vše zodpovědět v rámci krátkého času, který mám k dispozici, abych zmínil dvě, tři věci. To jedno téma je téma splavnosti. To je důležité téma a zde je třeba nalézt rozumné, chytré řešení, které bude ekonomicky eh, zastupitelné a ekologicky vhodné. Existují přístupy, které lze inteligentně zkombinovat, například to, že se budeme intenzivně zabývat vývojem trupů lodí, tak, abychom měli sníženou spotřebu energie a rovněž snížený dopad na řeku, tedy negativní dopad. A další věc, a já podporuji všechny, kteří mají pocit, že je třeba přizpůsobit lodě řece a ne řeku lodím. Myslím si, že eh, není třeba, je třeba přizpůsobit lodě a eh, dobře víme, že Průměrná vzdálenost pro transport zboří je asi 800 kilometrů a já si myslím, že pokud na tomto poli nebudou atraktivní nabídky, tak se nám podaří tuto vzdálenost snížit a proto je zajímavé rozmyslet si, zda bychom nemohli zde něco učinit v oblasti velikosti lodí, například, že bychom měli adekvátní nabídky podle toho, jak, jde, eh, bude, jak dlouhé budou ty jednotlivé trasy a v této souvislosti se zde o tom hovořilo. Multiúrovňová zpráva. Zde bychom mohli vyzkoušet něco, co bychom potom mohli zintenzivnit v rámci plánovně, plánování dalšího finančního výhledu. Totiž, že by se na vývoji a provádění této strategie zapojil, nebo že by se do toho zapojilo část obyvatelstva, protože lidé, je zde velký entuziasmus a je tedy třeba nějakým způsobem kanalizovat tuto energii, propojit to, spojit, abychom vytvořili odpovídající přírodnou hodnotu, ale obyvatelstvo, a to je opravdu cítit, je nadšené pro tuto věc a proto je třeba, abychom nyní společně realizovali to, co jsme již slíbili a zde mohu pouze apelovat na to, abychom ty akce, které jsme již přislíbili, rozhodně i realizovali. A předeslal bych, a rád bych tedy zdůraznil předem, že v zásadě máme dostatek finančních prostředků. Jde o to, abychom ty peníze, které k dispozici jsou, řádným způsobem využili a tímto způsobem zalištili odpovídající přidanou hodnotu pro Dunaj a obyvatelstvo, které v Podunaji žije, 150 milionů. Děkuji, děkuji panu komisaři, tímto končím rozpravu a hlasování o tomto tématu se bude konat ve čtvrtek ve 12 hodin. Next item. Dalším bodem na programu to je prohlášení komise